závěr eh, této debaty eh, bylo podáno eh, šest návrhů usnesení a nyní jsme tedy u konce rozpravy. Dostáváme se tedy nyní k hlasování o situaci v Kambodži a Laosu. Nejprve společný návrh usnesení od sedmi frakcí, pozměňovací návrh šest jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 7, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 8, jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? To necháme ověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Usnesení jako celek v pozměněném změní. Eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím, jsou, eh, tím odpadají eh, ostatní návrhy usnesení. Dostáváme se nyní k usnesení o Bangladeši. Eh, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato originální text, tím je to vyřízeno. Takže odstavec 9 originálního textu na dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Usnesení jako celek v pozměněném znění, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A nakonec tu máme usnesení k nedávným vývojím v kriminalizaci LGBTI. Nejprve pan poslat procesní připomínka. Pane předsedo, eh, máme tu jeden základní problém a sice ten, že eh, má frakce eh, navrhla naprosto vynikající alternativní návrh usnesení a ten nebyl zohledněn v tom společném usnesení. Ten dokonce vůbec ani není v podkladech a dokonce ani nebyl přeložen, což už je v poslední době tak trochu pravidlem, když jde o společná usnesení, že ty původní texty už nejsou k dispozici. Pouze když část frakce eh, ten původní text společně přinese, eh, tak ty ostatní a ty ostatní ne, tak musí být rozhodnuto v plénu eh, o tom, zda má tento text být podpořen nebo ne. Takže já vás prosím do budoucna, až nějaká frakce se nebude podílet na společném textu usnesení, tak, aby tento původní text této frakce, která považuje svůj text za lepší, aby tento text byl přeložen do všech jazyků a přidán do podkladu. Děkuji. Děkuji. Pane poslte, vezmeme to na v potaz. Podle mého názoru máte pravdu a e, myslím si, že bychom měli zavést takovou tu pracovní e, praktiku e, pro texty, které nejsou podepsány všemi frakcemi, aby odpovídající alternativní usnesení té dotyčné frakce bylo také vypracováno ve všech jazycích a tak dále. Chtěl bych také e, říci, e, že e, pan poslut nevyužil své možnosti nechat odložit hlasování a můžeme tedy nyní pokračovat. Hlasujeme tedy o odstavce jedna originálního textu. Kdo je pro? Paní de Kaiser? Já bych ráda řekla, že mě to opravdu rovněž velice překvapilo, že to se nemáme k dispozici. Já jsem teda nemohla hlasovat tímto způsobem. Já jsem alespoň doufala, že to opravdu bude k dispozici, čili je, to, je to skutečný problém. Paní Dekajzer, pokud eh, na to máte takový zájem, eh, jsem přesvědčen, že příslušná frakce vám ten text poskytne. Takže odstavec 1, původní text bude pro, proti, přijato. Odstavec 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To bude asi těsnější, tak to zkontrolujeme. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Stejnou většinou schváleno. Odstavec 9, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Číslo 9 bude zkontrolováno, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. E, víte co, já to vidím poměrně přesně, ale e, kdo si vytáhne kartičku před ukončením hlasování, ten stahuje svůj hlas. Jenom aby to bylo jasné. Odstavec 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 12 bude zkontrolováno. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 14, původní text. Tady máme ústní pozměňovací návrh. E, já teď nevím, kdo ho přednese. Pan Preda, prosím. Ano, vážený pane předsedo, my jsme chtěli pouze k 14. ještě tam přidat to Rusko, aby především pokud jde o poslance, mm, prezidenta této země a tak dále. Prostě na Rusko jsme zapomněli v tomto ohledu. Jsou námitky? Nejsou. Tím pádem 14. původní text, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, právní východisko 7, návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Bod odůvodnění B, původní text, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Hlasování o celém usnesení eh, v pozměněné podobě, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali program dnešního zasedání. Přeji vám všem šťastnou cestu domů a uvidíme se v Bruselu, nebo respektive v prvním týdnu února, pak opět ve Štrasburku a odročuji schůzi. Děkuji vám.